testovací zařízení. Dobře, i... Schváleno 34. Ne. Odpadá, právě. Schváleno pro proti odpada 45, schváleno 46 pro proti schválené osmička. Ne, ověříme ještě 4, 46. Passed. Compromise 8 in favor against. Pro proti schváleno. 54 pro. Proti. Zamítnuto. 55 pro proti. Zamítnuto. Kompromis 9 pro. Proti schváleno. 10 eh, pro, proti, schváleno. 63 pro, proti, schváleno. 64. Ještě ověříme. Sorry. Past. Schváleno. Ne, 64 pro, proti, e, Zamítnu to. 65 pro, proti, schváleno 66 pro, proti, Zamítnu to. Kompromis 11 ve dvou částech. První část e, schválena, druhá část schválena. 77, kdo je pro, proti, schváleno. 78 pro, proti, zamítnuto. 79, vše odpadá. Pak 82, 3, 4 pro. To je 82 až 84. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 12, to je kompromis 12 ve dvou částech. První část pro, proti, schválena. Druhá část pro, proti, schváleno. Tady bych si ráda ověřila něco. Takže druhá část kompromisu 12. Hlasujeme elektronicky. Sorry, there were some hands that I didn't see. Okay. Close. 25, 11. Okay. Dobrá, děkuji vám. 93 pro, proti. Ověříme. Falls. Zamítnuto. 94 pro, proti. Schváleno. 95 bylo staženo. 96 pro, proti. Schváleno a konečné hlasování o celé zprávě. OK. Close. Dobrá. Děkuji vám moc. Gratuluji Laře. Thank you very much. Dámy a pánové, vítám zde návštěvnickou skupinu ze Švédska, eh, z politické strany Moderáta. Vítáme vás, hosté, vynikající místo předsedkyně, místo předsedy. Vítáme vás zde, jak vidíte, někdy zde hlasování může být komplikované a dopadat velmi těsné. Další bod našeho pořadu jednání, o kterém budeme hlasovat, je provádění Evropského fondu pro strategické investice zpráva Danty. Děkujeme, Nikole. Takže první položka se týká odstavce 1. Hlasujeme an blok velice podobných pozměňovacích návrhů a bude-li to to ta všechny ostatní odpadají. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Takže to bylo zamítnuto. Takže kompromis 1. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. si návrh 7 pro, proti, zdrželi se. Došlo. Šestka, kompromis pro, proti, zdrželi se. Ano. Unblock. Ne? Tak, to bylo všechno pokryté. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 30 proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 60, myslím. Ne? Předsedkyně jsou opravdu 58. Pozměňovací návrh 58, kde e, pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 59 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 60 pro, proti. Kontrolujeme elektronicky. Kontrolujeme pozměňovací návrh 60. A máme rozbité hlasovací zařízení. Takže pozměňovací návrh 60. Pozorně si vás prohlédnu, pořádně prosím zvedejte ruce, kdo je pro 60. Prosím všichni, kdo jste pro 60, zvedněte řádně ruku. Já se vás přepočítám. Sedmnáct hlasů pro. A kdo jste proti? A kdo se zdržel? Dva hlasy. 17 pro, 16 proti, takže bylo to přijato rozdílem jednoho hlasa. a nemůžeme to uvěřit. Poslední hlasování je závěrečné hlasování. Všichni, kdo jste pro v rámci závěrečného hlasování, pro naše švédské kolegy toto se za sedm let, co to působím, nestalo. Tak já doufám, že to není nějaké osudové proroctví našeho osudu, takže kdo je proti? 7 a kdo se zdržel? Dvacet sedm pro, sedm proti a nikdo se nezdržel, takže velice vám děkuji. Děkuji a naše italská kolegyně eh, nebo italské kolegyně odvedly skvělou práci. Děkujeme Máře i Nikole. A ještě zde něco máme. Okay, the final one is on the law, rules on robotics. Máme tu robotiku. Snad se nám podaří rozchodit stroje. Pozměňovací návrh 21 pro, proti. Dvacet jedna. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Ne.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 46 pro, proti, zdrželi se přijato, 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 48 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nejsem si jistá, jestli je to možné, ale pokusíme se podívat ještě jednou na druhou část. Přejete si kontrolu. Druhá část pozněvací návrhu 48. Všichni z vás, kteří jste pro druhou část pozměňovacího návrhu 48, kdo je pro? Zamítnuto. to. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 8. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 62. Ne, 60. 602, to je můj pozměňovák. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 62 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto 63 pro, proti, zdrželi se přijato, 64 pro, proti, zdrželi se přijato, 66 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 67 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijato, dva pro, proti, zdrželi se přijato, tři pro, proti, zdrželi se přijato, deset pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 14 pro, ne, O 14 musíme hlasovat a kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro. Pozměňovací návrh 17, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 19, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 20 pro proti, zdrželi se. Přijato. A doufám, že nyní už funguje eh, hlasovací zařízení na to konečné hlasování. A můžete hlasovat. Takže zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 37 hlasy, jeden hlas byl proti a jeden se zdržel. Děkuji vám.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 výměnu zařízení, tak abychom měli fungující zařízení. A jsem velice potěšena, že vás zůstalo zde tolik na následující diskusi. I'm going to start. The item is the report for the regulation of the European... Takže tématem je spolupráce mezi vnitrostátními orgány odpovědnými za vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele, známé pod zkratkou nařízení CPC. A máme první výměnu názoru. Spravodajkou je Olga Sejnalová, které nyní dávám slovo, aby nám představila svůj pohled. Slovo. Ehm, já budu mít možná trošku delší úvod, takže prosím o strpení. Ehm, návrh nařízení o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmu spotřebitele byl komisí představen v květnu v rámci tzv. balíčku o elektronickém obchodu. V oblasti spolupráce dozorových orgánů se nejedná o novinku. Stávající nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele bylo přijato již v roce 2004 s cílem vytvořit formální rámec spolupráce mezi vnitrostátními donucovacími orgány a také s cílem zastavit problematické praktiky s přeshraničním rozměrem. Obsahuje mimo jiné článek 21a, který komisi zavázal vyhodnotit účinnost a podrobně přeskoumat možnost zařazení dalších zákonů na ochranu zájmu spotřebitelů do působnosti s cílem posílit důvěru spotřebitelů prostřednictvím rychlejšího, aktivnějšího a důslednějšího vymáhání právních předpisů na ochranu spotřebitele. Jedná se tedy o výchozí bod námi projednávaného návrhu. Vzhledem k velkému počtu navržených změn se komise rozhodla pro vypracování nového návrhu nařízení CPC, který má nahradit jeho současnou verzi a přizpůsobit nařízení stávajícím potřebám vnitřního trhu a také podmínkám digitální doby. I proto komise návrh řadí mezi priority strategie jednotného digitálního trhu. Domnívám se, že ačkoliv online prostředí přináší jistá specifika, naším cílem by mělo být úsilí o dosažení vysoké míry ochrany spotřebitelů, férového prostředí a rovných podmínek v online i offline prostředí. Cílem návrhu je spotřebitelům a poctivým obchodníkům přinést lépe fungující vnitřní trh s menším množstvím sporů a vyšší úroveň ochrany spotřebitelů při přeshraničním nakupování. Aktualizace stávajících pravidel pro přeshraniční spolupráci v oblasti dozoru by měla zajistit rychlejší, aktivnější a důslednější vymáhání právních předpisů na ochranu spotřebitele. Oceňuji, že k těmto cílům se vedle komise otevřeně hlásí i slovenské předsednictví, potažmo členské státy v radě, což považuji za dobrou výchozí pozici naší spolupráce. Jsem přesvědčena o tom, že pro posílení ochrany spotřebitelů na vnitřním trhu je zlepšení stávajícího vymáhání pravidel zcela zásadní. Krátce bych nyní zmínila, jak by mělo být podle komise těchto cílů konkrétně dosaženo. Návrh přináší některé konkrétní novinky, které bude potřeba řádně prodiskutovat a já si ráda vyslechnu vaše názory. Revize má poskytnout více pravomocí vnitrostátním orgánům, aby mohli například snáze zjišťovat identitu příslušného nepoctivého hospodářského subjektu nebo provádět tzv. mystery shopping. V případě velké ekonomické újmy spotřebitelů by úřady mohly nařídit odstranění internetové stránky obsahující podvody a také nařídit odškodnění spotřebitelů. Posílení pravomocí dozorových orgánů bude hrát klíčovou roli pro naplnění cílů. Ráda bych znala vaše stanovisko k uvedeným minimálním pravomocem. Obecně považuji za zásadní v návrhu podrobně popsat a jasně vymezit role jednotlivých aktérů, tedy příslušných dozorových orgánů, ústředních styčných orgánů a komise. Prostor pro vyjasnění vidím například u mechanismu vzájemné pomoci, který je popsán v kapitole 3. Další novinkou je institut rozsáhlého porušování právních předpisů s unijní dimenzí, což je článek 21, který cílí na významné porušování práva týkající se nejméně tří čtvrtin členských států, v nich společně žijí nejméně tři čtvrtiny obyvatel Evropské unie. V takovém případě má mít komise pravomoc rozhodnout eh, o zahájení společného postupu a koordinovat jej. Otázkou zní, jakým způsobem komise dospěla ke stanovení kumulativního kritéria pro dosáhlé porušování a zda jsou nastavené Prahy odpovídající, aby institut fungoval jako účinná odpověď na ty nejzávažnější případy. Další formu koordinace při vymáhání práva která se již v praxi osvědčila, je koordinované vyšetřování webových stránek elektronických obchodů, tzv. svípy. Jelikož se jedná o účinný nástroj proti porušování práva a návrh pro koordinovaná vyšetřování spotřebitelských trhů zavádí právní základ a standardizované postupy, dovedu si představit svípy i v rámci offline prostředí. Velice důležitým nástrojem je tzv. výstražný mechanismus, což je kapitola 5. Jehož cílem je včasná a účinná detekce rozsáhlých porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele, tedy prevence. Zde velmi vítám myšlenku možného zapojení spotřebitelských organizací, které mají často informace od spotřebitelů takzvaně z první ruky a považuji za důležité tyto poznatky z praxe odpovídajícím způsobem využít. Zároveň podle mého názoru musí dojít k posílení transparentnosti celého mechanismu, včetně poskytování zpětné vazby na podané podněty. Otázkou pak je, z jakého důvodu se navrhuje zapojit do výstražného mechanismu i obchodníky, respektive jejich asociace, respektive jak se vyrovnat s obavami možného zneužití takového práva k nekalému konkurenčnímu boji. Existuje celá řada dalších otázek, kterým během projednávání tohoto rozsáhlého návrhu bude potřeba věnovat pozornost a já se opravdu těším na vaše připomínky. Z časových důvodů už jen velmi krátce dodám, že 9. listopadu nás tady na výboru čeká veřejné slyšení a 5. prosince pak budeme diskutovat nad předloženým návrhem zprávy, eh, který budu zpracovávat. Budu ráda, pokud se nám společnými silami podaří na jaře přijmout společnou pozici pro zahájení meziinstitucionálních jednání. Takže na závěr budu se těšit na spolupráci se stínovými zpravodaji a všemi kolegy, kteří v tomto návrhu vidí důležitý nástroj pro posílení fungování vnitřního trhu. A děkuji e, za pozornost a těším se na vaše poznámky. I'm waiting for your comments. Carlos Collet. Carlosi. Obrigado, Sr. Presidente. Eh, eu também estou desejoso. Děkuji. Já rovněž jsem velice rád, že budu moci opět spolupracovat s paní kolegyní Sehnalovou. Určitě dosud ta spolupráce probíhala zvládně, takže poté, co komise předložila návrh a ten návrh ona už i uvedla, už nás varovala takzvaně, že má strategii pro digitální trh, takže o tom víme, ale často bývá tak, že komise oznámí svůj úmysl, nikoli však, aby jej konkretizovala. Nyní však máme situaci odlišnou, máme návrh, je to dobrý základ pro spolupráci. Ale je tady jedna věc zcela jasná. Máme zde enormní úkol něco opravdu zdárně vyřešit z pohledu spotřebitele. Avšak jakým způsobem je to možné prosadit, vymáhat, vynucovat? Ono bohužel se nezdaří nic, pokud nebudou spolupracovat členské státy. A nyní se naskýtá otázka, do jaké míry je možné tuto spolu součinnost členských států zajistit. Nyní jsme se seznámili se zprávou 2016, kde už naše pochybnosti mohou být trochu rozpříjeny, protože podle ankety, kterou provedl Eurostat v roce 2014, se říká, že spotřebitelé rovněž i eh, v členských státech, že 45 spotřebitelů si kupují zboží ve vlastní zemi. Takže tady je to třikrát nižší, což je významný poukaz na scházející důvěru eh, v toto obchodní médium. Takže to bylo z roku 2014. V roce 2015 to bylo podobné. 60% spotřebitelů nám v anketě sdělilo, že nedůvěřuje nákupům. E, omlouvám se, 60% důvěřuje, když si nakupuje online ve vlastní zemi, ale když už je to přeshraniční, tak nedůvěřuje těmto nákupům. No a s tím se musí něco udělat. Víme, že podle odhadů, které byly provedeny, tak 37 elektronického obchodování v EU nebylo v souladu s legislativou, která má chránit eh, spotřebitele v Evropské unii což bylo důvodem škod, škod, které byly vyčísleny na 700 milionů eur. Tyto škody nesly spotřebitele. Eh, to jsou ještě údaje z roku 2014. Všichni autoři, kteří publikují nějaké statistiky či výzkumy, poukazují za prvé, že je třeba zvýšit eh, možnost zásahu lokálními orgány. Je třeba mít lepší koordinaci při přeshraničních zásazích či případně přeshraniční kontrole či dozoru a opravdu zrušit překážky, které brání ve spolupráci orgánům, které prosazují dodržování pravidel v rámci nějakého členského státu. V praxi přece nefunguje to, že si každý stát hlídá jenom své obchodníky. Tady přece my podporujeme přeshraniční obchodování a musíme tedy mít nějaké nástroje a i rovněž pravomoci a i například i registraci názvu domén. Tedy je třeba vybídnout členské státy, víceméně je téměř donutit k tomu, aby jednak harmonizovali svá pravidla, jednak eh, automaticky spolupracovala, kdykoliv je to třeba. Ono je to významné i pro samé členské státy. Ty sami se musí cítit odpovědny a musí mít i správní um, možnost, správ, nástroje. A pokud je nutné upravit eh, zákony, tak je třeba, aby k tomu došlo tak, aby to prosazování v praxi i u přeshraničních nákupů bylo možné. S plným respektem pro subsidiaritu samozřejmě. A ještě konečně, pokud má někdo nějaké pochybnosti ohledně snad toho, že se tady snažíme zacházet velice daleko, snad až příliš daleko v některých ustanoveních, Hm, zda e, tím nenarušujeme základní hodnoty a základní pravomoci, tak tady chci všechny ujistit, stejně jako paní zpravodajka zde předeslala, je třeba spolupracovat například se združeními spotřebitelů. E, z whistleblower je třeba zapojit organizace, kterým záleží na všem, ale které chtějí mít úctu k soukromí spotřebitele, ale zároveň které přebírají největší počet různých stížností. Takovým způsobem ideálně spotřebitele ochráníme. Já mám velikou radost, že je tady ta iniciativa na stole. Já velice ochotně budu spolupracovat jak s Olgou, tak s jinými politickými skupinami, aby se celý rámec pro spolupráci členských států a jejich orgánů harmonizoval tak, aby každý spotřebitel měl právní jistotu v eh, rámci celého evropského vnitřního trhu. Děkuji. Patient Sulek. Pan Sulík. Děkuji velmi pěkně. Děkuji. Já bych v úvodu uvedl, že se vše dá přehnat, no a tady Evropská unie z pohledu ochrany spotřebitelů už dlouho přehání. Tady ze spotřebitelů činíme nesvéprávné ovečky a vycházíme z předpokladu, že kdyby ta ochrana spotřebitele ne, neexistovala, tak by asi nepřežili a že to nelze řešit jinak. Ale pokud už zde máme na stole tento um, dokument, tak je třeba z toho udělat to nejlepší. Je třeba spíše zjednodušit už stávající spotřebitelské předpisy a umožnit, aby vše z nich čerpali. Tento návrh je velice obsáhlý, je tedy obtížné se ke každé jednotlivé záležitosti vyjádřit, ale několik eh, věcí bych si zde rád dovolil zmínit. Například nejsou zřejmé z návrhu lhůty na poskytnutí odpovědi na žádost o informaci a tím pádem nám scházejí i příslušné sankce. Tedy, jinými slovy, my si stanovíme nějaké pravidlo, ale pak nezdělíme nikomu, co se stane, když nebude dodrženo, takže takové pravidlo je pak eh, pouze bezzubý tygr, papírový tygr. Pokud tedy opravdu máme už nějaká pravidla, já se osobně domnívám, že by jich mělo být co nejméně, ale pokud tedy je máme, tak se sankcemi, prosím a zcela jasně musí být sděleno, co se bude dít, nebudou-li pravidla dodržována. A pak ještě jiný příklad, to je geoblocking. Geoblocking je nyní velice módní téma. My chceme donutit všechny poskytovatele služeb a prodejce zboží, aby tyto služby poskytovaly eh, všem eh, v Evropě. A mně připadá nucení podnikatelů k takovému chování jako omezování podnikatelské svobody. Pokud nějaký prodejce ze Španělska si chce něco prodávat pouze na území Španělska a Portugalska, proč ho musíme nutit, aby to musel dodávat i do Švédska nebo na Slovensko? Tady by rozhodně se neměla Unie do toho míchat. Každý, ať si prodává své zboží tam, kde se mu to hodí. A pokud ne, tak přece z toho by měla vzniknout situace, kde se zrodí konkurenční prodejce. Tady si myslím, že by se eh, neměla do toho míchat EU. Rovněž mi připadá chyba, že by to muselo stát stejně jako doprava ze země A do země B. To mně rovněž připadá úplně nemístné. A poslední věc, blokování webových stránek. Já chápu, že v některých případech se to může ukázat nevyhnutelné, ale rád bych upozornil, že je zde třeba přistupovat citlivým způsobem k této záležitosti a navrhuji, aby ty podmínky byly upřesněny už v nařízení a nikoli v prováděcím aktu. Takže tolik z mé strany. Děkuji vám za pozornost. Who's speaking for the liberals? Tady za liberály ano, děkuji jménem naší skupiny, děkuji komici, říká paní Charanzová, za jejich práci a jménem ALDE pár obecných připomínek. My se domníváme, že opravdu záleží na tom návrhu, že má pro spotřebitele význam a že bude užitečný, aby zajistil lepší prosazování eh, pravidel na ochranu spotřebitelů po celé Evropě eh, Zamlouvá se nám širší oblast působnosti až už CRD nebo i směrnice o službách a dále. Musíme udělat více, abychom spolupráci pobítli a změna příloh z tohoto pohledu musí být nahlížena kladně. Rovněž se zvyšují pravomoci pro e, orgány pro prosazování e, ochrany spotřebitele je pravdou, že spotřebitel musí být chráněn online a musí obchodu online důvěřovat. Pokud tedy tento dojem získat, tak to bude ve prospěch věci. Ta spotřebitelská střediska, která dostávala stížnosti, tak se týkala právě přeshraničního nákupu online. Tedy více kontroly a dozoru eh, může být jenom ku prospěchu věci. My bychom se přimlouvali za koordinované kroky, tak jako 16 a 21 články vypovídají, ale rádi bychom viděli více podrobností, jak by to v praxi mělo vypadat. Zlepšení e, dohled a mechanismus koordinace, to je správný krok, ale musíme se zároveň na to dívat z pohledu omezování nákladů a nezvyšování byrokratické zátěže. Nechceme, aby prosazování spotřebitelského zákonodárství bylo roztříštěné, musí vší, vše být pojato komplexněji a aby pravidla byla prosazována všude a zároveň každý stát si pohlídal, to se týká pouze jej, čili proporcionalita musí platit. A nyní nevím, zda eh, určité prosazování nahradí eh, pouze podávání zpráv. Máme dvě nové zprávy, z nichž nevzniká žádná akce a myslíme si, že zdejší přístup je užitečnější. Obecně tedy eh, paní předsedající Alde se přimlouvá za tuto užitečnou koncepci a s radostí budeme s paní zpravodajkou spolupracovat na této problematice. For the GUE group. No one. GUE? Máme někoho nikoliv za zelené. Julia Reader. Ano, Reda. Ano, já rovněž eh, se uh, už těším na spolupráci se spravodajkou na této složce a celým týmem. Komise rozhodně zde byla schopna vyhmátnout správný problém ochrana bude pouze tak dobrá, jak dobré je prosazování zákonu, takže sdílíme snahu komise zvýšit prosazování ochrany spotřebitelů i přeshraničně a efektivitu. Komise zde vyjmenovává ve svém vyhodnocení celou řadu problémů. Za prvé, nedostatečné mm, pravomoci při prosazování, zejména v digitální sféře, ale rovněž, kromě toho, sdílení informací přeshraničně mezi příslušnými národními orgány. Tedy navrhované řešení v tomto ohledu spočívá v tom, že bychom měli mít posílenou úlohu komise v celé situaci, aby mohla zasáhnout, pokud bude docházet k těch takzvaných význam, k tomu významnému porušování. To je správný námět, ale rádi bychom jej obalili ještě obsahem, tedy konkrétně v jakém typu situace by komise zasáhla a jak by ten zásah měl pak vypadat konkrétně, ale je to významný krok ku předu. E, v tomto postupu záleží na tom, aby občanská společnost a její organizace, zejména organizace na ochranu spotřebitelů, plně e, spolupracovali a byli do všeho zapojeni, protože to bude zárukou, zárukou že to prosazování ladí s tím, na čem záleží spotřebitelům a kde ten problém vlastně je. Zároveň záleží i na tom, že příslušné orgány na to budou mít i rozpočet, aby se mohly svých povinností zhostit tak, jak zde budou popsány. Co nám schází? Proaktivní opatření. Komise je spíše reaktivní, z toho, jak to zde popisuje, tedy vždy opravovat ty nesprávné postupy, to porušování, ten nesoulad. My bychom zde rádi viděli pár proaktivních prvků. Například eh, rádi bychom se dozvěděli od zainteresovaných stran při tom slyšení, pokud vím, bude 9. listopadu, eh, co čekají, jak by to mělo vypadat při tom prosazování ochrany spotřebitelů Například eh, poslouchat, co nám sdělují spotřebitelské organizace a jak v praxi by oni si představovali zvýšenou ochranu. Tedy mm, rádi budeme spolupracovat a budeme se aktivně účastnit vyjednávání. Um, I've got a speakers list Mám tady, se, including... mám tady seznam řečníků, ještě ostatních. Eh, Pliny. Marie.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 neslyšíme tlumočení. Tlumočníci bohužel. OK, I repeat. Now it's okay. Dobrá, zapakuji to, říká řečnice. Eh, blahopřejeme eh, komisi, stejně jako kolegové i naše frakce. My jsme velice rádi, že zde je ten návrh Všichni máme, můžeme uvádět konkrétní příklady porušování legislativy na ochranu spotřebitelů v naší vlastní zemi. Tady komise zcela jasně popisuje, že se nechce zabývat porušováním práv spotřebitelů, které se týkají výhradně nějakého konkrétního členského státu. Nýbrž, že by si chtěla posvítit na to porušování, které se týká přeshraničního obchodování. A tady naše kolegyně, paní zpravodajka, má pravdu v tom, že vlastně to přeshraniční obchodování má zatím poměrně malé rozměry právě proto, že mu málo spotřebitelů důvěřuje. Ale tady mám určité pochybnosti, co se týče těch konkrétních věcí. Za prvé, porušování často je propojeno i s tím, že spotřebitel si není vědom, jaká práva vlastně má. Dalo by se lepší informovanosti mnohým věcem vyhnout. My jsme se snažili přijít s iniciativou informování spotřebitelů o jejich právech. A tam už máme konec roku 2000 16, takže jak byla ta rozpočtová linka mm, mm, proinvestována? Co se dělo při tom průzkumu? Co informovanosti? Jak to dopadlo? Další pochybnost. Tady se to týká rozpočtu, který bude tomuto projektu přišknout 300 tisíc eur za dodatečné úsilí a čtyři akce, které se budou týkat porušování práv spotřebitelů. Není mně jasné, jakým způsobem těch 300 tisíc eur bude přidělováno, rozdělováno a na co bude utráceno, musíme vědět, jak Eh, zmiňujete se o dodatečných zaměstnancích, dobrá, ale co bude konkrétně podniknuto a jakým způsobem bude vyhodnoceno jakékoliv další úsilí či konkrétní kroky. Další věc to je záležitost, že zde máme možnost, že členský stát odmítne například spolupracovat při kontrolách. Takže tím pádem mi není jasné, jak ta síť může v praxi fungovat, pokud si určitá instituce může prostě odmítnout spolupráci. To tedy znamená, že nevíme, jak to bude v praxi vypadat. A rovněž by zde by měla být popsána situace, za jaké vůbec to právo odmítnout spolupráci existuje článek 15. Tam se hovoří o tom, že určitý orgán může zamítnout, pokud odhaduje nebo pokud eh, má dojem, no to si myslím, že lze použít to jako výmluvu kdykoliv, eh, takový eh, odhad situace. Tady to musí být konkrétnější, protože ta spolupráce národních orgánů je nezbytná a to nikoli pouze na papíře, ale i v praxi. Těším se na další spolupráci, na další debatu, na spolupráci s paní zpravodajkou, tam, abychom ten návrh ještě dále vylepšili. Děkuji. Chce se ještě někdo vyjádřit? Andrej Šváb. Děkuji, paní předsedkyně, já budu stručný, ale navázal bych na to, co právě říkala paní kolegyně Grapíny. Principiálně není pochyb o tom, že zde je potřeba, aby se aplikace ochrany spotřebitelů a pravidel na ochranu spotřebitelů zjednodušila přeshraničním způsobem a aby byla jednotnější v Evropě. Uvádím příklad a vždy to říkám s tím takovým kritickým podtónem. Například italské orgány na ochranu spotřebitele byly první, kdo hovořili o podkopání Evropského fondu záruk ze strany velkého amerického eh, poskytovatele, ale je otázka, jak to dlouho trvá, než se taková situace řeší. A v zájmu eh, spotřebitele i nás je třeba, aby se pravidla lépe respektovala i s přeshraničním aspektem. A máme zde ten článek 16, to je spolupráce, kde má vzniknout ten post koordinátora a myslím si, že toto by byla dobrá cesta. Je zde samozřejmě otázka také té přiměřenosti hrozících trestně právních sankcí v souvislosti s vnitrostátními soudy. Tam ještě asi bude problém trochu definic vymezení je tu otázka i role komise v rámci těch 28 orgánů na ochranu spotřebitele a té spolupráce, která mezi nimi bude organizována. Ale obecně si myslím, že musíme tento legislativní návrh podpořit, protože jde o to, aby to, co si odsouhlasíme jako legislativní orgán, také působilo tak, jak má, a ne na principu nějaké náhody. Já si myslím, že to opravdu pro vnitřní jednotný trh potřebujeme. Děkuji, dovolte mi také říci několik věcí. Zajistit to, aby právo spotřebitelů bylo náležitě implementováno, to je klíčové pro důvěru v naše trhy a zvláště co se týče elektronického obchodování. To je důležité. Ke ti z nás, kteří tady byli včera, tak eh, jsme viděli prezentaci, která se týkala důvěry spotřebitelů v trhy a zvýšení této důvěry je opravdu priorita číslo jedna. A musíme se postarat také o to, abychom náležitě vymáhali pravidla. To je klíčové. Nicméně, a zde navazuje na to, co říkal Andreas. Je jasné, že jsou zde různá pravidla a musíme se postarat o to, aby ty různé eh, legislativní akty navzájem dobře ladily. V tomto návrhu je několik nových návrhů týkající se eh, kompetencí orgánů a eh, vymáhajících právo, a potom jsou zde různé lhuty pro reakce a v případě, že bude konstatováno porušení pravidel. A e, doufám, že komise bude schopná vyzvat ke společným e, krokům, šetřením a podobně. Protože ono je to formulováno hodně na té vyšší úrovni, ale potom těch detailů o tom, jak to má fungovat v praxi, tady mnoho není. A potom máme zde ty e, prováděcí akty a ty musí vzniknout opravdu rychle, protože to bude legislativa, která potom by měla fungovat rychle. A když se například díváte na situaci schvalování typu, tam také žádáme možnost lepších koordinovaného postupu, tak zde máme vlastně dvě legislativní věci, které jdou trochu rozdílným směrem a to je matoucí. V posledních letech jsme byli svědky toho, že Někdy opravdu ten ďábel se skrýtá v detailu toho prováděcího aktu a je to nesmírně důležité. A když komise potom dělá ten prováděcí akt, tak my zde v parlamentu trochu ztrácíme kontrolu nad celým tím postupem. Takže já bych byla ráda, kdybychom zde více pracovali ty detaily toho implementačního aktu, toho prováděcího aktu v této legislativě. Takže ten koordinovaný postup v EU, tak si myslím, že zde je třeba mít jasno v tom, jak to může fungovat, jak zapojit komisi, jak se mohou navzájem koordinovat členské státy, tak abychom zde eh, neriskovali to, že nakonec v tom eh, vznikne taková velice nejasná situace. Já se tedy velice těším na to, až v pozdějacích návrzích uvidím mnoho konkrétních detailů o tom, jak by ten eh, prováděcí akt měl vypadat, co by v něm mělo být a těším se na diskusi o tomto tématu komise. Chcete si říct slovo? Jste tady? A je zde zpravodaj z výboru Jury. Z komise zde někoho máme. Paní, Menasi, paní Benasi z Evropské komise, srdečně vás vítáme. Prosím, chcete slovo? Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte mi na úvod poděkovat všem řečníkům. Opravdu si velice vážíme eh, toho, jakou práci zde odvádíte a máme společné pojetí legislativy týkající se ochrany spotřebitele která je přijímána na úrovni EU a je pro nás eh, důležité, aby ta legislativa byla také prováděna správně. Máme mnoho statistických údajů, které ukazují, že digitální jednotný trh není takový, jaký by mohl být. A to jak pro podnikatele, tak pro spotřebitele. Jsou zde různé nástroje spolupráce, máme zde toto nařízení CPC, které je i takovým nástrojem marketingu. A například obchodníci by také mohli dávat do systému určitá upozornění. Oč nám zde jde, je dosáhnout toho, aby zde byly rovné podmínky na příštím vnitřním jednotným trhem. Jsou zde opravdu jednoduché postupy, jak řešit problémy s nelegálními postupy, které se týkají vícero států na trhu EU. Nicméně zatím máme velice rozdílné systémy, které se liší zemi od země, jsou i v souvislosti s vymáháním práv spotřebitele. No a toto nařízení usiluje právě o to, svým způsobem pragmaticky přemostit všechny ty systémy. Již máme nařízení CPC, které už funguje a už s ním máme zkušenosti a víme tedy, co funguje dobře a co nefunguje dostatečně a je třeba zlepšovat. A my jsme tedy tento návrh vypracovali na základě našich zkušeností. Ano, jistě nemůžeme všechny praktické detaily napsat do takového nařízení a proto plánujeme několik těch eh, prováděcích aktů. To také proto, abychom byli schopni Eh, nabídnout takový nástroj, který bude fungovat i v budoucnosti. My víme, jaká je situace dnes, známe některé nekalé praktiky online, které se odehrávají dnes, ale třeba před pěti lety jsme si je nemohli představit, že budou vypadat zrovna takto. A také se musíme tedy nějak vybavit pro budoucnost, abychom měli nástroj, který bude schopen řešit takové problémy, které se objeví v budoucnu. Myslím si, že zde tedy předkládáme takový vyvážený návrh mezi tím, co můžeme dát do nařízení, co se týče definice postupů, vysvětlení toho, jak eh, by mohly členské státy navzájem eh, spolupracovat, eh, jaké kompetence potřebují orgány k tomu, aby ta spolupráce byla účinná a také by mohly účinně vystupovat na jednotném trhu. Jsme tedy toho názoru, a i na základě těch eh, reakcí, které jsme zde slyšeli od vás, že jdeme správným směrem a samozřejmě rádi vám poskytneme detailnější informace eh, v souvislosti s několika vašimi otázkami. Mohli projít několik těch otázek, které zde dnes dopoledne zazněly. My navrhujeme systém koordinovaných kroků, kdy Komise by tedy zasáhla jenom v určitých případech, které by se týkaly takové velice rozsáhlé záležitosti vnitřního trhu. A takový ten prach pro to, jak definovat tento typ postupu, je, pokud 75 členských států a 75 obyvatel EU je dotčeno takovými to postupy. My si myslíme, že tento práh je dosti vysoký, ale opravdu je to tedy v souvislosti se subsidiaritou a proporcionalitou. A jsme si jistí, že toto je opravdu tedy mm, typ problémů pro úroveň EU, proto zde máme takto nastavený ten prach. Se týče toho systému dozoru, který už zde také byl uh, zmíněn. To je tržní nástroj, týkají se obchodníků, spotřebitelů, organizací spotřebitelů. Všichni mají zájem na tom, aby se ta pravidla dodržovala napříč trhem jednotným způsobem v jednotlivých členských státech. A proto jsme toho názoru, že je to potřebné pro tyto asociace, aby byly možné také zasáhnout. Co se týče dalšího tématu, a sice, jaké by zde byly sankce nebo opatření pro vymáhání práva v souvislosti s těmito postupy. My vycházíme ze systému členských států. Každý členský stát má nějaký svůj systém sankcí nebo dalších opatření pro vymáhání práva a to je dáno vnitrostátním právem. Nařízení CPC to nějak nemění, jenom se stará o to, aby zde existovala spolupráce a když bude konstatováno, že nějaký obchodník se do, dopouští nekalých praktik, tak aby tento obchodník mohl být sankcionován podle vnitrostátních pravidel. A co my tam přidáváme do toho nařízení, je, že zde ty sankce mohou zohlednit geografický rozsah toho porušení které, pravidel, ke kterému došlo. Pokud ten obchodník je v nějakém členském státě, má sídlo, obchoduje v jiný a dojde k porušení těch práv, tak je třeba zohlednit tedy geografický rozsah problému a Nemělo by to být jenom propojeno s eh, velikostí toho trhu, kde má ten obchodník to svoje sídlo. A co se týče dalších otázek, které zde zazněly, eh, ty se týkají takové širší spotřebitelské politiky. Tento systém vymáhání eh, pravidel je součástí jako je širšího přístupu ke spotřebitelům, kde tedy řešíme evropskou legislativu. Jak jistě víte, teď eh, probíhá ten tzv. fitness check těch významných pravidel v oblasti práv spotřebitele. A tato kontrola teď eh, probíhá a příští rok by z ní měly tedy vzejít nějaké závěry. Je to tedy také součást našeho úsilí o to, abychom zde měli relevantní legislativu, jasnou legislativu a legislativu, která je uplatňována ve všech státech. Co se týče informovanosti spotřebitelů, máme proto některé programy, různé informační kampaně, ano, to je další aspekt eh, této politiky, kterou provádíme. Ta práce v souvislosti i s těmi orgány má také složku, která se týká zvyšování povědomí obchodníků a jejich asociací. Když se tedy sejdou zástupci těch eh, vnitrostátních organizací, řeší také eh, ty problémy trhu, například ty takzvané každoroční svípy těch webových stránek, tak eh, se snaží také zjistit, proč určitá situace eh, nastává. Když v rámci toho svípu, například zjistíme, že směrnice o právech spotřebitelů není dostatečně implementovaná, pak Jeden z těch závěrů by mohl vypadat například tak, že tedy e, různé obchodní asociace musí e, podniknout lepší kroky pro to, aby zde byla lepší informovanost. A je zde tedy také ta kooperace mezi těmi orgány vymáhajícími právo a e, organizacemi obchodníků a různé formy podpory toho, aby obchodníci dodrželi ta pravidla lépe. Já se domnívám, že to je tedy vše, co jsem zatím chtěla říct. Děkuji. Děkuji, paní Sehnalová. Krátce samozřejmě, že děkuji všem za poznámky. Eh, já je vnímám jako eh, do značné míry e, snahu o konstruktivní přístup k tomu návrhu, což jsem ráda a myslím si, že všem nám půjde o to, abychom e, vypracovali dobrou zprávu, abychom ten návrh směřovali k tomu, e, aby byl užitečný, protože ten stávající systém by měl fungovat prostě lépe. Vnímám poznámky, které volají po jasnějším a přesnějším vymezení určitých oblastí a řadu těch poznámek samozřejmě také sdílím a akorát eh, nebylo, eh, nebyl dostatek času, abychom se jich věnovali podrobně. A pouze eh, tedy připomenu, že pokračovat v debatě tady na výboru budeme 9. listopadu o ním veřejným slyšením, na které samozřejmě všechny, koho to zajímá a myslím, že by nás mělo být hodně srdečně zvu. Thank you very much. So just... Děkuji. Ano, harmonogram ještě, veřejné slyšení tedy 9. Eh, 9. Pardon, 9. listopadu. Ano. A eh, mm, překlad 15. listopadu a 5. Eh, prosince tedy zde budeme diskutovat o návrhu zprávy, takže to jsou termíny, které nás čekají a nyní kon, není výroční zpráva o evropské politice hospodářské soutěže, to je další bod, kde má zprávu pan Andras Schwab. Já Dank, Frau Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, jako každý rok eh, výbor pro vnitřní trh eh, vypracovává stanovisko k výroční zprávě o politice hospodářské soutěže, kde příslušným výborem je Ekon, projednávají a já bych zde rád představil v takových šesti bodech jednotové prvky a rád bych se také zeptal kolegů, co jim leží na srdci a co právě letos je třeba zohlednit ve zprávě z hlediska vnitřního trhu. Za prvé jsme už sformulovali to stanovisko a v posledních týdnech je kolegyně a kolegové obdrželi. Do úterý 18. října můžete podávat pozměňovací návrhy. A já velice vítám, že náš výbor opět vypracovává stanovisko, tak jako každý rok. Je to pro mě důležitý prvek, eh, je to důležité ukázat, že aplikace evropských pravidel, zvláště v oblasti té sítě na ochranu spotřebitelů by měla fungovat přeshraničně a toto je opravdu významný prvek. Je v zájmu evropských spotřebitelů a včera jsme zde měli prezentaci komise k otázce témat consumer benefit, welfare a detriment, což byly pojmy, které jsme přemýšleli o tom, jak je definovat a ukázalo se, že jde o to, aby si spotřebitel z těch možností mohl prostě vybrat tu nejlepší pro sebe. A k tomu musí v Evropě fungovat hospodářská soutěž. V této souvislosti je důležité, že i na vnitřním trhu je třeba se postarat o jednotné podmínky. My jsme zde velice aktivně činí v jednotlivých výborech a je třeba ale také, aby komise eh, ten vnitřní trh a hospodářskou soutěž sledovala, aby ta pravidla byla rychle a účinně prosazována. Zvláště co se týče online vyhledávání a mobilního internetu. Tam eh, existuje určitá netrpělivost nejenom na straně poslanců a poslankyň, protože jsou to postupy, které už běží několik let a bylo by milé, kdyby komise letos alespoň jedno, jeden z těch velice dlouho trvajících postupů už dotáhla do konce. A myslím, že mnoho kolegů sdílí můj pohled, že možnosti digitálního vnitřního trhu budou plně využity jenom tehdy, paní předsedkyně, pokud eh, zneužívání eh, pozice na trhu bude potíráno podobně jako různé překážky inovací. Neoprávněné odstínění trhu, mohli to tak vyjádřit, jsou také situace neoprávněného geoblockingu. A my zde na našem výboru právě projednáváme příslušní na vrch směrnice, tak aby elektronický obchod byl tak mobilní, flexibilní a blízký eh, občanům, jako už je obchod offline. A myslím si, že to lze také dobře zdůvodnit hledisky hospodářské soutěže. Komise v této oblasti musí ještě lépe dohlížet nad jednotlivými situacemi a případně zasáhnout. Pan kolega Tarabela před několika měsíci hovořil o případu Disneylandu, kdy lidé z různých zemí podle toho, kde, z jaké IP adresy se objednali vstupenku, dostali jin, různé ceny vstupenek. A to samozřejmě podkopává důvěru lidí ve vnitřní trh, protože když přijdou někam do obchodu, tak tam počítají s tím, že stejná cena platí pro všechny a s tím chtějí počítat i na internetu. Já předkládám několik pozměňovacích návrhů co se týče například sektorálních analýz oblasti elektronického obchodování, že bychom tam možná něco ještě vpravili do zprávy, protože bohužel ta prezentace výsledků sektorální studie se objevila teprve minulý čtvrtek, takže jsem ji nemohla, nemohl zahrnout do toho návrhu stanoviska, který je teď před vámi. Rád bych zmínil ještě tři další věci. Jedna směrnice o škodách způsobených kartelovými dohodami, kde jsem byl zpravodajem, vznikla před třemi lety, ale bohužel ta realizace eh, je zatím jenom v devíti zemích, to znamená 28 minus 9. Ještě máme 19 členských států, kde ještě vůbec nezačaly transponovat, takže si myslím, že to je opravdu velice slabý výsledek, zvláště když se jedná o důležité evropské téma. Myslím, že zde bychom měli tedy vyzvat komisi, aby připomněla Eh, význam transpozice členským státům a také využila svá práva vyplývající z toho, že má funkci eh, eh, strážkyně smluv a v této funkci náležitě postupovala. Na závěr chci říci, že my v našem výboru IMCO bychom také měli se těšit na posílení té evropské sítě a říci, že očekáváme jednotné normy a postupy eh, při evropských eh, postupech evropských orgánů hospodářské soutěže v jednotlivých členských státech, protože ta důvěra může být jenom tak eh, velká, nakolik se projeví nezávislost a transparentnost těchto orgánů v jednotlivých státech. A některé státy jsou na tom tak, že ještě by na to mohly zapracovat. Měli bychom tedy definovat nějaké minimální standardy abychom například věděli, jak eh, jmenovat eh, předsedy těchto orgánů a jak mají být eh, závislí či nezávislí na vládě. 18. října je tedy termín lůta pro pozměňovací návrhy. Rozprava bude 9. nebo 10. listopadu, vlastně ve stejnou dobu, kdy Olga Sehnalova bude konat eh, své slyšení o CPC a potom by se mělo hlasovat na výboru 29. listopadu a já doufám, že budeme mít širokou většinu a velice široký souhlas kolegyně a kolegů. Děkuji vám. Questo Schaldemose paní Šaldemoze. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, prosím, nasadte si sluchátka. Děkuji za eh, velice dobrý návrh eh, tohoto stanoviska o těchto pravomocech v hospodářské soutěži a já si myslím, že tady eh, určitě se můžeme dohodnout na Eh, tom, co chceme sdělit eh, výboru Ekon a zde já myslím, že ta zpráva z roku 2015 byla velice dobrá a mm, je, mm, byla velice zásadní pro vnitřní trh a samozřejmě také lze co zlepšovat. Ano, tady bychom měli ale tlačit na komisi, aby pracovala rychleji a aby i e, vynucovala legislativu. To je i se k tomu máme e, zprávu účetního dvora, zprávu o státní pomoci a mm, tam e, účetní důvod dospěl k závěru, že pravidla se neprosazují správně. To je pro nás důležité, to tam musíme zmínit ale možná bychom, my, a komise by měla pracovat rychleji a měli bychom i respektovat zjištění účetního dvora. A takže také bychom měli zajistit, aby vnitřní trh fungoval správně, to je důležité, a je třeba, abychom zajistili spravedlivou hospodářskou e, soutěž ano, měli bychom chránit naše spotřebitele a mm, toto by my, my musíme mít spravedlivější pravidla hospodářské soutěže, která se budou i zaměřovat na spotřebitele. A já myslím, že nakonec toho budou profitovat i firmy. A mm, zde třeba, mm, když se podíváme na ten skandál s emisemi, tak e, zde mm, jsme zjistili, že američtí spotřebitelé jsou na tom daleko lépe e, vůči Volkswagenu, protože již byli odškodněni za to, co se jim tam stalo. A myslím, že bychom měli zvážit, zdali i my bychom měli ten systém nějak otevřít více. To znamená ten systém eh, kolektivních žalob, protože my to nemáme. A to by bylo velice dobré tedy, a určitě takto, takovéto signály bychom měli vybrat, vyslat výboru Ekon, ale i směrem ke komisi. Děkuji. Děkuji. Pan Sulík. Děkuji pěkně. Děkuji. Já bych chtěl zareagovat na dva body, které obsahuje tato zpráva. Za prvé selektivní daňové výhody. Zpráva politice hospodářské soutěže za rok 2015 říká, že komise dospěla k závěru, že Lucembursko a Holandsko poskytly selektivní daňové výhody společnostem Fiat a Starbucks. A Evropská komise zároveň mm, mm, má metody, na základě kterých každá společnost bude muset doplatit 20 až 30 milionů eur. A stejný osud může postihnout i Apple v Irsku a Amazon v Luxembursku. Ale chtěl bych upozornit na to, že změny společnosti zaplatily na daních přesně tolik, kolik vyplývalo z podmínek, na kterých se dohodli s představiteli daných zemí. A když tyto podmínky, které představitelé dotčených zemí dohodli, třeba pan Juncker v Lucemburku, a když tyto podmínky byly v rozporu s pravidly Evropské unie, no tak proč mají eh, ty firmy nést tuto škodu. A ty, tu škodu by měly hradit jednotlivé státy, protože ty státy dohodly ty podmínky a ty firmy respektovaly dohodnuté podmínky a nevěděly, že ty podmínky jsou v rozporu eh, s nějakými pravidly Evropské unie. Nemuseli to vědět. Ale pan Juncker, který v té době byl ministr, premiérem a ministrem financí zároveň, když se dohadoval na těch podmínkách, a to znamená, že velké firmy podle těch podmínek neplatily žádné daně skoro, tak ten o tom věděl velice dobře. Na to chci upozornit. To není správné. Já myslím, že to je zkreslení hospodářské soutěže a hlavně je to flagrantní porušení právní jistoty. A kde má nějaký zahraniční investor právní jistotu, že když něco dohodne se státem, tak potom ex post bude muset něco doplácet? zde také chci varovat před daňovou harmonizací v EU, která by se zde mohla nabídnout jako takové kvázi řešení, ale to je jenom další krok, který opět omezí hospodářskou soutěž v EU. A druhá věc je Junckerův investiční fond FSI a zpráva uvádí, že tento fond uvolňuje strategické investice, které by nemohl financovat samotný trh. No to není pravda. A tady se argumentuje s údajným selháním trhu, když soukromý sektor odmítá financovat některé projekty. No, odmítá financovat ty, které prostě jednoduše nejsou rentabilní a které vzniknou jenom díky podpoře z veřejných eh, peněz. Eh, třeba ta mlékárna ve Francii, jak jsem zmínil minule, a tento fond EFSI přece zkresluje hospodářskou soutěž. Když jedna mlékárna dostane 50 milionů a druhá nedostane, no tak takto podpořené investice eh, eh, státem znamenají, že jiní nemohou soutěžit, když eh, větrné mlíny, mlinárny, větrné mlíny, tedy elektrárny se tedy postaví z z, z peněz, kde v podstatě stát nese to riziko, no tak nemůže potom e, s nimi konkurovat ten soukromý subjekt, který do toho investoval. Jak může existovat hospodářská soutěž? Bylo by na čase asi, abychom se poctivě podívali na tuto věc a přestali hospodářskou soutěž zkreslovat různými obrovskými investičními balíčky. Děkuji. Um, Děkuji. Návrh eh, stanoviska je vynikající a mohu ho podpořit. Mám určité doplňky, jako každý rok, ale první je, že na tom stanovisku je dobré, že jasně ukazuje, jaká je interakce mezi politikou vnitřního trhu a hospodářskou soutěží. Proto vím, že ještě již bylo rozhodnuto, to nelze revidovat, ale e, mně se tady moc nelíbí výlučná kompetence e, výboru Econ, e, pokud jde o franchising, takže to nelze vysvětlit. Já myslím, že to všechno by zde mělo být zachováno a i výboru Econ musíme vyslat signál, že je to také v našem klíčovém zájmu ještě navíc k tomu, co se tam je. Zde my v minulosti jsme již diskutovali o nutnosti, aby eh, malobchod eh, dostal podporu, eh, po, mm, především v ty kamenné obchody v centru měst. Mm, mm, tam je potřeba zavést určitou flexibilitu v hospodářské soutěži i třeba to znamená nedávat povolení těm tedy hypermarketům nebo těm obchodním centrům mimo eh, centra, nedávat jim už licence. A tady si myslím, že eh, to je veřejná politika, kterou podporuje retailový sektor. A stejná diskuze, podobná diskuze, to jsme již vedli, mm, pokud je o nekalé praktiky. Zde existují určitá řešení pro ten potravinový řetězec, například e, otázka těch malých farmářů. Zde, mm, pokud budeme mít velice rigidní pravidla hospodářské soutěže, tak e, to neoživíme. Takže mm, tady i náš parlament nedávno právě se k tomu vyjádřil, odsoudil nekalé praktiky. Dále eh, na SAD eh, je třeba se podívat eh, především na pozici farmářů. My jsme poslali k tomu dopis komisi. Tam šlo o tedy firmu Monsanto. To je obrovská koncentrace Eh, síly, a to ve velice citlivé eh, oblasti. A odpověď komise je, že ještě nedostali notifikaci a no, já myslím, že tady potřebujeme větší ujištění. Eh, mm, mm, protože tady ta myšlenka, že ty velké firmy nemůžeme nechat krachnout, no to se dostali šíří teď a General Motors, to je hezký příklad toho, nemohl zbankrotovat, protože jinak by to mělo velké důsledky pro zaměstnanost. A proto americká vláda tehdy dala zvláštní pomoc tomuto průmyslu, ale také to tady má také souvislost. E, třeba automobilový průmysl je tak důležitý v některých státech, že nemůže zkrachovat. A nebo pokud je emise, tak se zavírají oči. Což je něco, co ale není podle naší eh, politiky sou, hospodářské soutěže. To by se dalo nazývat zneužíváním na trhu eh, dominantní postavení. A jaká je tedy úroveň koncentrace, která je ještě akceptovatelná? Takže obecně, tak to byly moje poznámky a já myslím, že to stanovisko je velice dobrým základem pro další činnost. Anybody else want? Ještě někdo by si rád vzal slovo k této záležitosti? Já si myslím, Andreasi, že tady jsou ještě dvě záležitosti, o kterých by měla padnout zmínka z pohledu IMCO, totiž týkající se hospodářské soutěže obecně eh, ta kolaborativní ekonomika a legislativa, která se v současné době schváluje v členských státech, která má vliv na otázky hospodářské soutěže z pohledu té kolaborativní ekonomiky a tady je třeba, aby ten přístup byl jednotný ve všech státech. A další věc, kterou bych ráda zmínila, je celá ta společná záležitost stanovování norem na té společné aréně. Někdy to jsou zadní dvířka k vytváření nových monopolů. Takže tady by možná měl být nějaký mechanismus odvolání, pokud mají spotřebitelé pocit, že jsou bezbraní. Vím, že už se to na ně nějakých fórech zmiňovalo a bylo to chváleno, tak asi by se to mělo objevit. A třetí věc, to asi by byly ty platformy. Já to zkusím naformulovat, pozměňovací návrhy tedy podám. Myslím si, že eh, kolaborativní ekonomika, normy a standardy a platformy. Pokud my se o tom nezmíníme, tak to udělají jiné výbory a my přijdeme o tu příležitost. Eh, si chceš si ještě vzít slovo? Ano. Děkuji. Děkuji všem kolegům, kteří se vyjádřili a rovněž i těm nepřítomným, kteří už mi poslali, případně pošlou pozměňovací návrhy. Tak jim děkuji v nepřítomnosti. Všechny nás pohání společná starost, totiž pocit, že svět společného trhu v Evropě se ze dne na den dramaticky mění a my všichni z pohledu ochrany a e, tvaru toho trhu. Chceme to dobré v něm ochránit za každou cenu. Každý si to představuje trochu jinak, ale ten základní problém je tempo změn. A to, že to vidíme. A tedy ta snaha ochránit to, co je na tom dobrého, a zároveň ale boj s těmi negativními jedvy, to je otázka, zda to všeho lze dosáhnout pouze pomoci um, toho zákonodárství týkající hospodářské soutěže a proti eh, kartelům. Tady paní Šaldemoze hovoří o tom, že jsem se zatím nezmínil o judikat soudního dvora v té oblasti. Klidně se do toho puste, já rád budu spolupracovat. Ano, je to důležitý prvek zejména z pohledu poznámek kolegy Sulika, který hovoří o tom, zda existuje vůbec právo na eh, právní pomoc. nebo státní podporu. Já nevím, zda tam nedošlo k um, nedorozumění. Tam paní Stargard včera ve výboru ECO na to poukázala, že my se nedotýkáme vůbec otázky daňových režimů v konkrétních sedmých státech. Ale pokud máme skutkovou podstatu svědčící o tom, že e, podpora podnikání je možná pouze v situace, protože se to předem stanoví, že musí být férové konkurenční podmínky a pak mohou podniky sice se vymlouvat tím, že budou poukazovat na e, daňové otázky, ale mnoho velkých podniků už v mezidobí ví a je jim jasné, že z pohledu státní pomoci určité věci nepřípustné jsou, byly a budou v každé situaci, takže oni asi nejsou až tak naivní. Ale jinak se sympatiemi nahlížím argumenty pana Sulíka, totiž to, že vina není pouze na straně firem, ale že tím spolupachatelem v uvozovkách byl ten členský stát, který s nimi tu dohodu uzavřel, tak já doufám, že někdo, eh, spolupracovník, asistent pana Sulíka mi naslouchá a že podá příslušný poznací návrh. Pak EFSI. Od začátku se říkalo, že celý systém nefunguje podle představ jaké jsme původně měli, ale obecně řečeno komise eh, poukázala na to, že jakmile zjistí ty slabiny, tak se jich zkusí nějakým způsobem zbavit. Co mě připadá krásné, paní kolegyně eh, Šaldemose na pozadí těch diskusí o TTIPu, zároveň zdůraznila a poukázala na tom, že americké zákony na ochranu spotřebitelů jsou lepší a předčí ty evropské, takže pokud s něčím přijde, já to podporím. Ale nevím, zda vše, co souviselo s těmi automobily, bylo čistě otázkou hospodářské soutěže. Tam spíš šlo o způsob, jak řešíme porušování zákona. Ale každopádně bychom se té otázky měli zhostit. A pan De Jong hovořil o podobné věci tam si myslím, že u těch aut si musíme pečlivě zvážit, o jaký problém, jaký typ problému šlo, jak můžeme návrhnout, aby se řešil. Rozhodně se tam může něco udělat. Pak otázka těch městských center eh, o níž hovoří pan de Jong. To je téma, které neustále mnohé fascinuje, eh, překvapuje, ale já konec konců s ním sdílím ten názor, že my nevyřešíme otázku městských center, protože nemůžeme zasahovat do komunálního plánování. To by se spíš měla snažit ta města, protože jinak, když jim nějaký velký supermarket chce zabrat zelenou plochu, aby tam něco postavil na předměstí, tak to nevím, zda můžeme sami do toho zasahovat. Pak Vicky, ty hovořit o té kolaborativní platformě to by mě připadalo opravdu smysluplné, abychom se do toho pustili společně a nezávisle na těch bodech, které už ve zprávě jsou, o těch velkých portálech například a o těch případech, které už má komise na stole, to musíme s tím nějak sladit, ale ten náměty jsou dobré, budu se těšit na spolupráci a doufám, že ten návrh zprávy jako takový akceptujete jako dobrý základ pro další spolupráci. Děkuji. Excellent. Výborně, děkuji. Nyní ohlašuji konec zasedání. Další se bude konat ve středu 9. listopadu. Děkuji všem za účast.